Euh, kolegové, pokud eh, všichni již sedíte, tak začneme s hlasováním. Začneme s zprávou pana Šolce. Je to dohoda o přidružení EU Moldavsko, dočasné pozastavení celních preferencí. Jde o eh, jmenovité hlasování, jedno hlasování, zahájí hlasování. <clears throat> Končím hlasování. Končím. Přijato. Přejdeme k hlasování o zprávě pana Landsbergise, což je dohoda o přidružení EU Gruzie, opět dočasné pozastavení celních preferencí. Pan Landsbergis si přeje slovo. Chce slovo, pan Landsbergis? Já ho tady ale nevidím. Slováci. Ale ano, chce slovo. Tak prosím. Velice rychle, paní předsedkyně. Eh, Gruzie asi nejvíce eh, pokročila, pokud jde o implementační reformy, které se týkají naší dohody a eh, gruzinská populace podporuje Evropu, 68% chce vstoupit do EU a podporuje demokratický vývoj. DCFTA má pozitivní dopady na Gruzii